Nyní následuje zpráva kolegy Swinburna Rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí. Slovo má zpravodajka čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva o ozdravných otázkách nebankovních finančních institucí byla napsána proto, abychom se podívali na systémové slabiny, které současná finanční krize zúraznila. A také infrastruktura trhu, abychom se podívali na nezamýšlené důsledky a regulační změny, které byly po krizi zavedeny. Ehm, tomto ozdravnými opatřeními bank, tady v tom, do toho byla vložena spousta mezinárodní práce. Méně bylo však uděláno, abychom e, prokázali stabilitu. Je tady však propojení celého finančního systému a dlou, už to bylo identifikováno jako další slabina na finančních trzích jako takových. E, zažili jsme, co se stane, e, když bankrotují banky. Ještě jsme nezažili, co se stane, když celá kritická infrastruktura skolabuje a doufám, že to nezažijeme v brzké době. Tato zpráva se soustředuje na to, to, tento scénář. Zvláště se soustředil na možná selhání zúčtovacích domů, takzvané e CSD, a volá pro další studii infrastrukturálních rizik v jiných e, oblastech, jako třeba pojišťovny a nebo zpráva majetku je, je tady zapotřebí reform, agendy reformy. A když bude implementována, tak bude, budou potom zúčtovány více transakcí a e, tyto instituce pak budou odvádět dobrou e, práci e, lépe než od roku 2008. V té době totiž se nezabývali tak velkými objemy transakcí, které nastanou nutně do budoucna. CSP už bylo konečně identifikováno finančním představenstvem a také ICCP jako nutný zdroj systému systémových rizik. obezřetnostní nástroje by ovšem měly poskytnout nezbytné pojistky pro to, abychom zajistili, že SP, CCP zajistí stabilitu a větší transparentnost finančních trhů. Ovšem, pokud dojde k selhání, tak musíme mít připravený právní e, dobrý rámec pro e, CCP a eh, dále by tady měly být eh, pravomoce eh, dohledových úřadů, které musí fungovat. Tato zpráva zdůrazňuje to, že vnitrodenní operace by měly vytvořit v dobré infrastruktury a také dobré řízení CCP. Takže banky jako zúčtovací instituty by měly mít podněty organizovat dražby tak, aby CCP nebyly zodpovědné jenom za určité produkty. A Eh, pro klienti a investoři eh, by neměli být vystaveni více rizikům, než jsou schopni eh, pochopit. Je jasné, že protistrana může selhat, jestliže o jiné operace selhají. To proto by tady měl být um, určitá možnost ochránit jednotlivé členy při užívání těchto systémů. CCP musí být jasně definováno a musí toto být sděleno dál. Musíme diskutovat o ozdravných opatření a parlament už tady došel ke konsenzu v této otázce protože CCP by mělo být, eh, měli bychom se schopni dohodnout mezi členskými státy tak abychom přistoupili k ozdravným opatřením. A jde také o dohled úřadů. Ovšem, pokud majet, bude do toho začleněn majetek klientů, pokud tady budou variační marže nebo jiné nástroje, tak toto je, bude, bude možné udělat pouze pod záštitou jednotlivých zodpovědných úřadů. Proto bychom měli zajistit, e, že budeme, budou fungovat systémy, tak aby e, mohli, mohli fungovat ECCP, aby tady například penzijní e, fondy nebo jiné nebyly zneužity proto, že došlo k selhání jejich řízení. Pokud řízení CCP bude jednou z obcí ještě předtím, než vyčerpá si vlastní kapitál a nezačne využívat peníze vlastní akcionářů, pak tady nebudou žádné podněty pro e, řízení a nevznikne dobrá e, rovnováha. Majetky klientů by neměly být do toho začleněny. začleněny. Já mám obavu z CCP a jsou, jsou tady ještě jiné e, obavy regulačního charakteru, ale jsou tady otázky, na které se musíme soustředit. Je to legislativa, která musí být výsledkem vyjednávání v trilogu a tato zpráva volá potom, aby komise e, předložila legislativní odpověď týkající se ozdravných e, řešení. A to co nejdříve. Děkuji. Nemám žádné přihlášky do debaty v systému KGI, takže paní komisařka má slovo. Paní předsedkyně, dovolte mi, abych poděkovala paní Swinburne za skvělou zprávu, kterou se psala. Je pravda, že regulační rámec v této oblasti odpovídá mezinárodním závazkům, které byly přijaty na úrovni G20, tak abychom zlepšili fungování finančních trhů a abychom zabránili daňovým poplatníkům v tom, že budou nést náklady pádu finančních institucí. Velmi vítáme eh, to, jak Eh, tato zpráva přispívá k této velmi důležité diskuzi. Na základě našich vlastních konzultací a na základě naší vlastní práce eh, v orgánu pro finanční stabilitu souhlasíme s tím, že je potřeba vytvořit hodné nástroje pro ozdravné eh, procesy těchto institucí. Tyto nástroje jsou systémové povahy a pardon, tyto instituce eh, jsou systémové povahy a budou mít stále větší význam eh, s tím, jak poroste význam zúčtovacích center CCP. Ve zprávě jsou zmíněny i další instituce a my souhlasíme s tím, že se musíme soustředit na to, abychom prováděli eh, regulační rámec, eh, který v tuto chvíli již funguje na evropské úrovni, ať už je to Solventnost 2 eh, anebo další legislativa. Zároveň ovšem musíme zohlednit závěry současně probíhajících svých analýz. Eh, Velmi si ceníme příspěvku, který zpráva činí k některým oblastem, ať už, je to týk, ať už se to týká eh, CCP nebo CSD. Jde například o mechanismy pro eh, rozdělení případného, případné ztráty, které souvisí s tím, že smluvní ujednání by tady měly, měla být transparentní a účinná a kromě toho by služby Mm, poskytované CCP měly být zajištěny, ale neměly by být prováděny tak, aby eh, eh, vznikalo nějaké morální riziko. Komise bere tyto i další otázky na vědomí eh, a pečlivě je zapracuje do dalších legislativních aktů, které budou na tomto poli vydány. Děkuji. Děkuji, tímto končím rozpravu. Hlasování bude zítra v 11.30. Siamo in attesa dell'onorevole Ještě čekáme na paní Niebler. Speriamo. Několik sekund můžeme počkat.